Okay, friends, we start this meeting. Vážení přátelé, zahájíme dnešní zasedání o několik málo minut později. Vítejte. Dnes máme k dispozici tlumočení do všech jazyků. Ovšem s malou výjimkou, s výjimkou dánštiny, finštiny, malčtiny a chorvačtiny. Druhý bod na programu to jsou sdělení první trialog k Europásu podle článku 55 spolu s výborem pro kulturu proběhne 10. října a to od 19 hodin do půl deváté. Znamená to, že to tedy bude dnes večer. A také dnes eh, odpoledne proběhne veřejné slyšení společně s Výborem pro kulturu o evropských sporech Solidarity, Budeme se tedy muset přesunout do budovy ASP do místnosti 1G3, kde začneme ve 3 hodiny odpoledne. Teď už tedy začneme s hlasováním. Připravte si, prosím, hlasovací karty. Ještě tedy chcete, abychom počkali několik málo minut, aby dorazili všichni, kdo chtějí hlasovat a také vlastně pan zpravodaj, takže dáme ještě pět minut eh, všem opozdilcům, aby mohli dorazit. We'll wait a couple of more. Ještě počkáme několik málo minut, eh, vzhledem k tomu, že stávkují pracovnice veřejné dopravy a tak mají lidé spoždění, musí do parlamentu pěšky, tak poprosím ještě o strpení několik minut. Okay, friends, you have your voting cards in... Tak, předpokládám, že už máte všichni kartičky v zařízení, takže budeme moci začít hlasovat. Nejprve kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Kompromis 20. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Pozměňovací návrh. Pardon, článek 2, kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Návrh 139. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Návrh 141. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Návrh 146, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Návrh 151, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Návrh 152, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Návrh 153, kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno, návrh 155, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, návrh 156, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, návrh 157, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, návrh 7, kdo je pro, proti, zdržel se někdo Myslím, že to bylo zamítnuto, ale pro jistotu návrh číslo 7 ověříme elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Budeme hlasovat ještě jednou. Opakujeme hlasování k návrhu číslo 7. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut 22 hlasů proti. Nyní kompromis 8, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. Kompromis 9, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. Návrh 167, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo Raději ověříme 167 elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut 24 hlasy proti. Návrh 168, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. Návrh 169, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. Návrh 170, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto? Návrh 171. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Návrh 173. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Návrh 174. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 176. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Myslím, že to bylo zamítnuto. Raději ale 176 ověříme elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut 25 hlasy proti. Nyní kompromis 10. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Myslím, že to bylo zamítnuto, ale ověříme kompromis 10 elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní návrh 177. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. 178. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. Návrh 180. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Návrh 182. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno. Návrh 186, 183 společně s 8, 184, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. Nyní ověříme 183 a 184 elektronicky. Končím hlasování. Návrhy byly zamítnuty 25 hlasy. Nyní 186. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Návrh 187. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 188. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Návrh 193. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Kompromis 11, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Hmm. Ověříme kompromis 11 elektronicky. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut 24 hlasy proti. Není návrh 195. Kdo je pro? proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Návrh 196, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Návrh 197, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Návrh 198, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 199, kdo je pro? proti, zdržel se někdo zamítnuto, návrh 200, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, kompromis 12, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, návrh 12, kdo je pro. 12 společně s 215, kdo je pro? Proti zdržel se někdo zamítnuto. Kompromis 13, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. Návrh 204, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo zamítnuto. 209, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo zamítnuto. Kompromis 14, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Návrh 213. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? 214. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? 216 a 217 dohromady jsou staženy, takže přecházíme ke kompromisu 15. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno. Návrh 222, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. Návrh 223, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. 224, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. Kompromis 16, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. Ověříme kompromis 16. Elektronicky můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat 22 dvěma hlasy pro. Nyní návrh 231. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. Kompromis 17. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Návrh 15. Kdo je společně s návrhem 236. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Myslím, že to bylo schváleno, ale raději ověříme elektronicky 15 společně s 236. Končím hlasování. Návrh byl přijat 26 hlasy pro. Přecházíme k návrhu 239. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Kompromis 18. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Návrh 240. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 241. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? 242. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo zamítnuto, 243, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 244, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, návrh 249, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 250, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 251, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Řekla bych, že to bylo schváleno, ale ověříme 251 elektronicky. Končím hlasování. Návrh byl přijat 19 hlasy pro. A návrh 252, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? 253, kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno, 254, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 200, Třicet sedm, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Ověříme 237 elektronicky. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní návrh 238. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. 255. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. Ověříme 255 elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut 24 hlasy proti. Návrh 256, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. 257, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. 258, kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno, 259 dove pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 260, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 261, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 262, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 263, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. Ověříme 263 elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Omlouvám se, bylo to skutečně schváleno. 264, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. 265, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto? 266. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto? 267. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto? 268. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Myslím, že to bylo zamítnuto. Ověříme elektronicky 268. Zahajuji hlasování, končím hlasování. No, it was carried by... A byl přijat ohlas. Návrh 269 je pro, proti, zdrželi se zamítnout. Návrh 270, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 271, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 272 pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme elektronicky pozměňovací návrh 272, zahajuji hlasování a končím hlasování. A je zamítnut. 274, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme elektronicky návrh 275, nebylo to jasné, zahajuji hlasování, končím hlasování. Je zamítnut od 26 hlasy. 276, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Myslím, že je zamítnut. Zkontrolujeme ho elektronicky. Zahajuji hlasování a končím hlasování. Je zamítnut. 278, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 280 a 281 jsou staženy. Přejdeme k 285. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 286 pro? proti, zdrželi se zamítnout, 289 pro, proti, zdrželi se přijat, 290 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 291 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 292, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout, 293 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis 19, kdo je pro? Co jste to říkali? Chcete zkontrolovat 293 elektronicky? Dobře. Zkontrolujeme návrh 293 elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je přijat. o dva hlasy. Kompromis 19. Pro, proti, zdrželi se, přijat. 297, je pro, proti, zdrželi se, přijat. 298 pro, proti, zdrželi se, Zkontrolujeme elektronicky 298. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je zamítnut. Ano, ohlas. 18, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 1, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 5, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 33. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 2 a 35. Společně kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme oba elektronicky, dvojku a 35. Hlasujeme elektronicky a končím hlasování je zamítnut ohlas. 36. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Musíme zkontrolovat elektronické 36, protože nevidím zvednuté ruce. Zahajuji hlasování a končím hlasování. A je zamítnut. Pozměňovací návrh 37 odpadá, 38 tedy kdo je pro? Ne, 37 neodpadá. Takže hlasujeme o 37. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že je přijat. 38 je pro, proti, zdrželi se přijat. Pozněvací návrh 3 a 40 společně, kde pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme je elektronicky, trojku a čtyřicítku. Končím hlasování. A jsou přijaty ohlas. Pozměňovací návrh 39 odpadá. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti? zdrželi se. Musíme zkontrolovat elektronický pozměňovací návrh 4, zahajuji hlasování a končím hlasování. A je zamítnut o tři hlasy. 41, kdo je pro, proti, zdrželi se, Zamítnut 43, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 44 pro, proti, zdrželi se přijat. 45 pro, proti, zdrželi se přijat. 46, kde pro, proti, zdrželi se přijat. 47, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 48 pro. Proti. Zdrželi se. Zkontrolujeme elektronicky 48. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. Ještě jednou to zkontrolujeme. Kontrolujeme 48 elektronicky, je zahájeno hlasování. Končím hlasování. 19 hlasů pro je přijat. 49, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 50. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 52. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 53. Kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnout. Návrh 55, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. Návrh 56, kdo je pro, Zkontrolujeme 55. Zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. Je přijat. O dva hlasy. Pozměňovací návrh 56 kdo je pro. Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme elektronicky 56. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je přijat. Má 34 hlasů. Padesát sedm pro, proti, zdrželi se zamítnout. Návrh 58 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 59, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 60, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. Návrh 61, kdo je pro, proti. Zkontrolujeme elektri- elektronicky 61. Zahajuji hlasování a končím hlasování. Je zamítnut 26 hlasy. Návrh 63, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat? Zkontrolujeme elektronicky 63. Kontrolujeme elektronicky 63, zahajuji hlasování a končím hlasování. A je zamítnut o čtyři hlasy. Pozměňovací návrh 64, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnout. Návrh 66, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnout. Zkontrolujeme elektronicky 66. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Je zamítnut. 67. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Návrh 73. Kdo je pro? Proti? zdrželi se přijat. Zkontrolujeme elektronicky 73, zahajuji hlasování a končím hlasování. Je přijat. Komentář byl mimo mikrofon, nicméně paní předsedkyně říká, že výsledek byl jasný, je přijat. Dobře, tak ještě jednou 73, říká paní předsedkyně, zahajuji hlasování. A končím hlasování. Ano, a je přijat. O tři hlasy. Návrh, ne, kompromis čtyři. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. 77, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnout. 78, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. Zkontrolujeme elektronicky 78, zahajuji hlasování a končím hlasování. Zamítnout. Návrh 79, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. Návrh 81. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 82. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Návrh 83. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Návrh 85. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Návrh 86, kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnout. Návrh 87, kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnout. Návrh 88, kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnout. Návrh 89, kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnout. 91. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Návrh 93. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Návrh 94. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Návrh 95. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Návrh 96. Kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnut. Návrh 97, kde pro, proti, zdrželi se zamítnut. Návrh 5, kde pro, proti, zdrželi se zamítnout. Návrh 98, kde pro, proti, zdrželi se zamítnout. Návrh 99, kdo je pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme 99. Elektronicky zahajuji hlasování a končím hlasování. Je zamítnut. Návrh 100. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. Návrh 101. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. Návrh 102. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. Návrh 103. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. Návrh 104. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. Návrh 105. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. Návrh 106. Kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnout. Zkontrolujeme elektronicky 106. Zahajuji hlasování a končím hlasování. Je zamítnuto tři hlasy. Návrh 107, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnout. Návrh 108, kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnout. Návrh 109, kde ten ne, neodpadá, budeme o něm hlasovat, kdo pro, proti, zdrželi se zamítnout. Návrh 110, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. Návrh 111, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. Návrh 112, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Návrh 113. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Návrh 114. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Návrh 115. Současně se 116, protože jsou identické. Kdo je pro? proti, zdrželi se. Řekla bych, že to zkontrolujeme elektronicky. Takže 115, 116 zahajuji hlasování a končím hlasování. A je zamítnuto tři hlasy. 117, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 100. ale vy to chcete zkontrolovat. Bylo to jasné. Dobře. 119, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 121, kdo je ten odpadá. 121, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnout 122, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 123. Kdo je pro? Předsedkyně se omlouvá. 125. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. 126. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnut. Návrh 127. Kdo je pro? Proti. Zkontrolujeme elektronicky 127, zahajuji hlasování a končím hlasování. Je zamítnut o čtyři hlasy. Pozněvací návrh 128 jde pro, proti, zdrželi se přijat. Návrh 129, kde pro, proti, zdrželi se zamítnut. Návrh 130, kde pro, proti, zdrželi se zamítnut. Návrh 131, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. Zkontrolujeme elektronicky 131, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je zamítnut. Návrh 132, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnout. A nyní budeme hlasovat o celém návrhu stanoviska, tak jak bylo pozměněno. Zahajuji hlasování a končím hlasování. A tento text je přijat 39 hlasy. Děkuji zpravodaji za tuto práci. Mr. okay. Mr. Uh, we are here. Yeah. Thank you for being here. We proceed. Tak děkuji vám za to, že jste přišli a teď pokračujeme okamžitě bodem číslo čtyři pořadu jednání, kterým je implementace iniciativy eh, pro zaměstnanost mládeže v členských státech. Spravodajkou je paní Tomc, kterou ale nahrazuje pan Kas. Kasa a já dám panu Kasovi slovo, prosím. Děkuji moc krát, paní předsedkyně. Já vám přečtu projev paní Tomc, který mi včera poslala Ona bude kandidovat ve slovinských prezidentských volbách, takže jí přejeme hodně štěstí. Přestože bychom byli rádi, kdyby zůstala u nás, ale to je jedno. Každopádně celkově získala 224 eh, pozměňovacích návrhů k eh, prováděcí zprávě a eh, paní Tomc by chtěla poděkovat všem za podání pozměňovacích návrhů a za druhé bych chtěla také poděkovat poradcům a dalším kolegům, se kterými konzultovala při tvorbě této zprávy. Většina pozměňovacích návrhů které byly podány, značně posiluje text, takže se opravdu domnívám, že máme dobrý základ na kterém můžeme dále pracovat. Pokud jde o obsah, dovolte mi vysvětlit, co zatím zdůrazňujeme. Za prvé, zdůrazňujeme problém se získáváním eh, spolehlivých statistik, takže ta zpráva se zakládá pouze na omezených informacích a datech. Za druhé, zdůraznili jsme, že iniciativa zaměstnanosti mládeže by neměla nahrazovat stávající eh, národní reformy, ale měla by eh, fungovat jako doplňující nástroj. Tady jsme dostali mnoho pozměňovacích návrhů, které eh, jsou ve stejném duchu. Za třetí zdůraznili jsme také, že je zapotřebí lepší koordinace mezi vzdělávacími programy a trhem zaměstnanosti, tak, aby nabídka na pracovním trhu odpovídala poptávce. Za čtvrté, zdůraznili jsme, jak je důležité oslovit eh, nezaměstnané osoby, což znamená, že potřebujeme zacílenější opatření a musíme eh, dát více úsilí do registrace nezaměstnaných a osob eh, NEET, které se nevěnují studiu, profesní přípravě ani zaměstnání. Za páté, naším největším problémem zůstává zůstává neaktivní a vyloučená mladá populace. To znamená, že opatření musí být zacílenější, více šitá na míru a založená spíše na individuální bázi. Za šesté, kvalita zaměstnání musí být identifikována, což je momentálně problém. Mladí lidé očekávají, že získají kvalitní vzdělání, profesní přípravu nebo zaměstnání, ale často tomu tak není. Za sedmé, zdůrazňujeme také, že konečným cílem této iniciativy je udržitelné zaměstnání. A z tohoto důvodu musíme také poskytovat data. Faktem je, že máme nedostatek dat a že členské státy data neposkytují ohledně udržitelnosti eh, zaměstnání. Za osmé, zdůrazňujeme, jak je důležitá udržitelnost financování na boj proti nezaměstnanosti mládeže. Pozměňovací návrhy, které byly podány, e, podporují to, aby e, ten, tato iniciativa byla trvale financovaným mechanismem. E, mezi pozměňovacími návrhy bylo také mnoho dobrých návrhů ohledně toho, jak zlepšit tuto iniciativu v budoucnu. Například věnovat více pozornosti mladým lidem ve zranitelných situacích a věnovat konkrétně pozornost přeshraničním pracovním trhům návrhům. Eh, paní Tomc by ráda ještě jednou poděkovala za vaše pozměňovací návrhy a připomínky. Je jí líto, že tu dnes nemůže být, aby odpověděla na všechny vaše otázky. Děkuji vám. Děkuji, pane Kaso. A teď eh, dám slovo stínovým zpravodajům a jako první dostane slovo pan Benifej ze, ze skupiny SD. Prosím. Děkuji vám, paní předsedkyni, a chci poděkovat panu kolegovi Kázovi, který zde reprezentuje kolegyni Tomc, která je zpravodajkou. Děkuji za tento úvod a úvahy. Do velké míry se s nimi shodneme, potvrzuje se ta konstruktivní postoj, který se e, zde prevoval od počátku. Za SAD jsme předložili řadu pozměňovacích návrhů s cílem buď začlenit to, co bylo navrženo do textu, e, a nebo k tomu dodat ještě něco dalšího, protože my víme, že často pro zpravodaje je nemožné zohlednit všechna témata v tom původním návrhu textu, i protože je omezený prostor eh, pro ten text, který může být poslán k překladu. Takže myslíme, že některé z našich pozněvacích návrhů mohou objasnit některé aspekty, zejména co se týče zvýšení prefinancování u iniciativy zaměstnanosti mládeže, s tím návrhem, že se mají doplnit ty eh, finanční prostředky při eh, revizi víceletého finančního programu. A také bych chtěl využít eh, tuto situaci, abych poděkoval kolegovi Pavlovi, že reprezentoval SAD při misi zaměřené na zjišťování údajů na, ve Slovensku a v Chorvatsku což bylo velice důležité, proto abychom mohli patřičně vypracovat pozměňovací návrhy. Je důležité, aby výbor EMPL pro, podrobně analyzoval tuto e, tématiku, abychom takto stanovili jasně e, Eh, pevné body, eh, protože potřebujeme se zabývat garancí mládeže a iniciativou pro zaměstnost mládeže, protože to jsou zásadní eh, prvky nebo snad jediné, mm, nebo téměř jediné nejdůležitější body boje proti nezaměstnosti mládeže. Bude to důležité i pro Evropu pro roce 2020. Víme, že situace v jednotlivých členských státech je složitá, bude obtížné a komplikované investovat do těchto nástrojů. Máme zde mnoho mladých lidí, kteří eh, potřebují eh, pomoc a proto chceme přiložit několikrát ohledně toho, jak lépe využívat tyto nástroje. Chceme ambiciozní eh, návrh týkající se kvality těch projektů, to je důležité pro členské státy a chceme také poukázat na nesprávné využívání programů, které někdy prostřednictvím tohoto programu pro mládež eh, byly využívány například pro nabídky nevalné kvality nebo pro různé stáže, spíše než na eh, běžné smlouvy. A v tomto smyslu jsme předložili různé návrhy, které jdou eh, za samotný eh, návrh obecně. Jde nám o to, abychom měli eh, širší definici, která nebude příliš omezující, jak je tomu doposud. A taky eh, Společně s dalšími pozměňovacími návrhy chceme najít společný kompromis, tak abychom měli ambiciozní a užitečný návrh pro adresáty iniciativy mládeže. A Myslím, že my všichni se shodneme na tom, že potřebujeme ambiciozní a kvalitní návrh eh, pro zaměstnanost mládeže, abychom takto rychle a udržitelně umožňovali přístup mladých lidí eh, na trh práce a zamezili tomu, aby byl tento program využíván nesprávným způsobem, jako například na eh, zaplacení opožděných plateb. A my chceme vytvořit hotline, horkou linku, Eh, abychom také eh, zamezili nesprávné využívání těchto prostředků a chceme umožnit monitorování eh, těchto programů a využívání prostředků tak, aby Evropská komise, členské státy nebo nějaká task force mohla záhy zjistit, zda dochází k nesprávnému využívání těchto prostředků určených na zaměstnanost mládeže. Takže by tam bylo přímá notifikace tak abychom měli přímý nástroj pro mládež, která je neaktivní ekonomicky a tímto způsobem bychom měli nejen kvantitativní eh, indikátory v členských státech eh, v této oblasti. Chci ještě jednou poděkovat za spolupráci eh, paní zpravodajce se všemi politickými skupinami a těším se na další diskuze. Děkuji, pane Benefej. Teď má slovo paní Žitňanská za ECR. Prosím, máte slovo. Děkuji vám moc krát, paní předsedkyně. V průběhu dosavadní přípravy mi bylo potěšením sledovat práci paní zpravodajky, eh, se kterou se v mnohých eh, náhledech na fungování a budoucí zlepšení iniciativy zaměstnanosti mládeže shodnu. Eh, proto spíše naše posměvací návrhy podporují tento pohled. Jsem ale přesvědčená, že programy jako Záruka pro mladé lidi a iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí byly vytvořeny za specifických a velice těžkých okolností v členských státech byly reakcí na nebezpečně vysokou nezaměstnanost a ano, v mnohých případech pomáhají, ale nesmíme se tvářit, že nevidíme jejich nedostatky. Vím, že mnohých, mnohým z nás se nelíbily zjištění účetního dvora, které zdůrazňují nedostatek zaměření a vyčíslitelných cílů na straně členských států při implementaci programů. Považuji ale za důležité hovořit i o negativech. I budoucí navyšování financí je třeba vždy poměřovat pracovat s přidanou hodnotou programů a nikoli jen s politickou vůlí. Jsem také toho názoru, že tyto programy pomoci mladým nesmějí sloužit jako náhrada vlastního intenzivního úsilí a iniciativy členských států v boji proti nezaměstnanosti mladých. Ano, jde i o promyšlenou podporu inovace, vzdělání, výzkumu a podnikání v režii členských států. Myslím, že z mnoha z vás se shodnu i eh, ohledně lepší podpory nevládních organizací. Moje zkušenosti říkají, že tyto organizace mají často jedinečné znalosti a možnosti pracovat s mladými lidmi, kteří jsou vzdálení nebo úplně odpojení od trhu práce. A bylo by správné těchto zkušeností co nejlépe využít. A moje třetí a poslední poznámka se týká vědomosti mladých lidí o tomto programu a jak jim může pomoci. Považuji propagaci za nedostatečnou a nedostatečně srozumitelnou, a to především ve skupinách, které jsou jsou nejvíc vyloučené z trhu práce. Tady vidím prostor na zlepšení. Každopádně eh, jsem ráda, že nám na kvalitě Youth Employment Initiative záleží a těším se na další spolupráci s paní spravodajkou a stínovými spravodaji. A věřím, že výsledná zpráva bude konstruktivním příspěvkem ke zlepšení programu pro mladé lidi. Děkuji vám. Děkuji a nyní má slovo paní Dlabajová za ALDE. Prosím, máte slovo. Děkuji moc krát, paní předsedkyně. Já bych nejprve chtěla poděkovat Romaně Tomc za návrh zprávy a také ostatním stínovým zpravodajům za pozměňovací návrhy. Eh, já jsem podala velice málo pozměňovacích návrhů vzhledem k tomu, že ta zpráva už byla velice vyvážená a zdůrazňovala jak pozitivní aspekty, tak nedostatky iniciativy pro zaměstnanost mládeže. Takže uvědomujeme si obě strany. A eh, moje pozměňovací návrhy zdůrazňují, jak je důležité motivovat mladé lidi a efektivně využívat finance. A zdůrazňují skutečnost, že iniciativa pro zaměstnanost mladých lidí by měla být eh, používána na projekty orientované na výsledky výsledek, které jsou v dlouhodobém horizontu udržitelné. Jak už jsem zdůraznila mnohokrát, je potřeba Eh, vnímat nákladovou efektivitu a dlouhodobé cíle těchto programů. A jak už zmínila kolegyně Jana Žitňanská, musíme opravdu hledat evropskou přidanou hodnotu, protože bez ní nemá smysl pokračovat ve financování. Eh, podporuji také kolegy, kteří eh, volají potom, aby se o této iniciativě diskutovalo v souvislosti s příštím víceletým finančním rámcem ale jak říkám, měli bychom pokračovat ve financování této iniciativy, pokud se prokáže nákladová efektivita eh, mám velikou radost z této spolupráce, protože si myslím, že je potřeba se těmi otázkami zabývat do hloubky a naše skupina stínových zpravodajů je velice vyvážená a velice dobře se s ní pracuje. Děkuji vám. Děkuji. Paní González z GUE NGL tady není. A Terry Reintke. A prosím. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Terry teď eh, musí hovořit v jiném výboru, takže mě požádala, eh, abych ji zastoupila. Naše frakce podala řadu pozměňovacích návrhů a klademe důraz především na závažný dopad nezaměstnanosti na fyzické a psychické zdraví mladých lidí a na to, jaké to má devastující účinky. Čím déle je mladý člověk nezaměstnaný, tím je větší pravděpodobnost, že bude trpět negativními zkušenostmi na pracovním trhu v budoucnosti. Proto iniciativa pro zaměstnanost mladých lidí se musí soustředit na to, aby oslovovala mladé lidi, a to zejména ty, kteří se nevěnují studiu škol, eh, profesní přípravy ani zaměstnání, takzvaná skupina NEET. Eh, abychom lépe oslavovali eh, mladé nic ve zranitelných situacích, je potřeba, aby eh, úřady práce ve členských státech poskytovaly kvalitní služby šité na míru. Kromě toho informační kampaně pro státní úředníky by měly být provedeny aby se zvýšilo jejich povědomí o e, mnohostranných faktorech, které působí na e, lidi ve zranitelných situacích. Iniciativa pro zaměstnanost mladých lidí musí být prvním krokem k přístupu založeném na právech e, a na aspektu kvality, u které nelze činit kompromisy. Zkušenosti z minulosti s implementací této iniciativy ukazují, že přístup partnerství je zásadní, má iniciativa uspět. A proto e, naše frakce Zelení EFA lituje toho, že e, nejsou dostatečně zapojeni partnersk, partnerské organizace, mládežnické organizace a další relevantní aktéři, že nejsou zapojeni e, do e, tvorby a přípravy tohoto návrhu. Zejména mládežnické organizace by měly být zapojeny do komunikace, plánování, implementace a hodnocení této iniciativy. A v neposlední řadě e, požadujeme, aby členské státy uskutečnili záruku pro mládež. Vyzýváme eh, mládežnické organizace, aby informovali Evropský parlament o svých analýzách kroků členských států a naléháme na členské státy a komisi, aby zapojila mládežnické organizace do tvorby politiky. Děkuji. Děkuji moc krát, paní Ždanoka. A nyní dávám slovo paní Lauře Adžia z EFDD, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Chci poděkovat také kolegyni za tento první návrh. Zprávy o hodnocení provádění iniciativy eh, pro zaměstnanost mládeže. Před námi tedy leží tento nástroj, my jej hodnotíme, hodnotíme jeho implementaci v jednotlivých členských státech. Zabýváme si tím, jak tato iniciativa, jeden z těchto nástrojů, například je záruka mládeži, jsou implementovány. A v této mm, zprávě jde o to, abychom ukázali, že finanční hospodářská krize způsobila nárůst nezaměstnanosti z 15% v roce 2008 do 26% v roce 2013, což je údaj, který ukazuje téměř zdvojnásobení tohoto množství a e, současně je zapotřebí se to podívat konkrétněji, protože nezaměstnanost mládež jde od deseti let e, o 10% v, v roce 2013 v Holandsku, Německu a tak dále, zatímco ve Itálii, Španělsku, Řecku, Chorvatsku mají hodnoty, které se blíží 40%. To znamená, že to nejdůležitější, co teď musíme udělat, je e, podívat se na ty rekordy z jednotlivých států tak, abychom eh, patřičným způsobem byli schopni eh, korigovat eh, implementaci těchto nástrojů. Jedním z hlavních nástrojů, s nimi se potýkáme, jsou rozdíly ekonomické výkonnosti a nárůstu zaměstnanosti v jednotlivých státech Evropské unie. Tudíž například se neschodneme s doporučením kolegyně o zrychlení strukturálních reform zaměřených na snížení tohoto rozdílu. Ne proto, že bychom a priori byli proti strukturálním reformám, ale musíme se podívat, o jaké reformy vlastně jde, které strukturální reformy je zapotřebí aplikovat, protože eh, to může být eh, taková strukturální reforma, která eh, při Eh, implementaci JobUp v Itálii ukazuje exponenciálně negativní výsledky. Jediná strukturální reforma, kterou by šlo aplikovat v členských státech eh, napříč členskými státy a v Itálii také, tak by to byly expanzivní politiky zaměřené na zvyšování pracovních míst, protože když jsme například byli v Sicílii a Kalábrii před rokem, abychom ověřili, jak se e, uplatňuje ruka mládeži, tak musíme říci, že v Itálii jsme viděli e, současně s údaji od účetního dvora dramatickou situaci. Proč? Protože tam e, neodpovídají cíle iniciativy mládeže, výsledkům, kterých se dosahuje. Nejsou tam otevřené stoly, kde by se mohlo jednání účastnit celé spektrum eh, aktérů. Eh, a tak není zaručeno, že ty výsledky budou strukturální a výkonné. A eh, hovoří se o, nebo je zapotřebí hovořit o o tom, co je vhodné aplikovat, o požadavcích jednotlivých podniků, které mohou zaměstnat mladé lidi. Ale pokud u těchto diskuzních eh, stolů není spolupráce mezi jednotlivými institucionálními úrovněmi, nejsou tam připuštěny určité subjekty, tak ty agentury, které poskytují vzdělání, pak neposkytují patřičné vzdělání a nebo je neposkytují vůbec. Nejde jen o to vyplatit mladým lidem peníze, aby eh, měli nějaké učňovské školství, jinou kvalifikaci a tak dále. Je tam prostě nedostatek um, prázdno u, u samého startovního bodu. Takže zapotřebí vytvořit expanzivní ekonomické politiky, které budou efektivním způsobem vytvářet pracovní místa. K tomu potřebujeme patřičné vzdělávání, zaměřené na ty cíle, které si stanovíme. A je třeba skoncovat se zneužíváním prostředků e, záruky mládeži, e, například na krytí šedě či černé práce. A především si nesmíme myslet, že strukturální opatření jsou jediným způsobem, jak zaručit fungování iniciativy mládeže. Potřebujeme Ehm, solidní projekty, jasnou představu a neustále monitorovat situaci, kontrolovat, eh, jak se využívají prostředky. Ty prostředky jsou už tak nedostatečné, ale tam, kde se Eh, vyhazují nebo se využívají pro eh, cíle, které nejsou eh, součástí cílů záruky mládeže nebo iniciativy mládeže, tak k tomu by docházet nemělo. Takže my chceme při setkávání s paní kolegyní Tomč o tom hovořit dál. Děkuji. Thank you. Uh... Děkuji. Pamata? ZNF? Máte slovo, pane Martene. Děkuji. Já eh, bych chtěl omluvit eh, kolegu Mlana, který byl někde zablokován ve Francii, protože tam je zase francouzská stávka. Děkuji vám. A vy si nepřejete promluvit místo něj? Ne, dobře. Yes. Lavrileux, you had asked for the floor now. Ještě někdo, někdo se hlásí o slovo? Pan Pavel, prosím. Thank you very much. I... Děkuji. Já jsem se chtěl eh, stručně zmínit o této problematice. Oceňuji práci našich kolegů, zvláště pak eh, slovinské a chorvatské delegace. Vidíme, eh, že narážíme na podobné problémy v obou dvou zemích. A já si myslím, že bychom se měli pokusit eh, tímto způsobem oba dva problémy, oba dva programy zlepšit. Byly eh, ve své době zaměřeny na eh, mimořádné nouzové případy. Samozřejmě, že přinášejí celou řadu pozitiv, ale myslím si, že by stálo za to je zlepšit. Je třeba najít způsoby, jak získat lepší příležitosti i pro ty, kteří je aktivně nehledají, protože nestačí jenom dávat dispozici informace o programech na webové stránky nebo eh, o nich informovat v tisku, protože mladí lidé, kteří aktivně nehledají, na ty je potřeba se zacílit, zaměřit eh, a jim ty informace doručit a na to si myslím, že bychom se měli v programech zaměřit. Také si myslím, že bychom měli pokračovat v obou dvou programech, možná i navýšit jejich financování. Ne proto, abychom snad nahrazovali národní financování, ale spíše, abychom pomohli tam, kde je to potřeba. A myslím si, že obecně eh, je to program velice dobrý a těším se na konečné výsledky. Děkuji. Chce se vyjádřit ještě někdo další z poslanců? Pan Kasa, prosím. Ano, děkuji. Já chci poděkovat všem kolegům, kteří vystoupili. Veškeré vaše návrhy jsem si zaznamenal a předám je paní Romaně Tomc. Myslím, že tady není nic kontroverzního, takže věřím, že to bude velice dobrá zpráva. Děkuji za vaše příspěvky. Děkuji vám a vidím, že zde máme i zástupce komise DG Empl, paní Koleva. Paní Koleva, přejete si vystoupit, něco doplnit? Máte slovo. Děkuji. Děkuji za tuto možnost. Já bych pouze chtěla zdůraznit, že tato zpráva přichází eh, včas, je velice užitečná při přípravě budoucích návrhů eh, k tomu, jak by evropské strukturální fondy mohly do budoucna podporovat eh, zaměstnanost. Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých vznikla v době krize jak, jako nástroj na podporu mladých lidí. Teď je třeba se zaměřit na to, jak udržitelněji podporovat politiky eh, pro mladé v období po roce 2020. Proto jsme si zaznamenali veškeré užitečné návrhy, které z vaší zprávy vzešly. Děkujeme. Děkuji. Určitě budeme mít možnost se k této věci ještě vrátit, jak už tady zaznělo. Jedná se o rozsáhlou iniciativu, která bohužel není stejně úspěšná ve všech členských státech, ale určitě ty výsledky jsou na řadě míst velice dobré, je dobré je využít a hledat také nové způsoby, jak mladé lidi buď to zapojit do studia nebo na trhu práce aby získali praktické zkušenosti. Takže i my jsme získali eh, zajímavé praktické zkušenosti z tohoto programu, který se začal uplatňovat eh, za velice závažných okolností, kdy bylo zjevné, že je potřeba nějakým způsobem zakročit. Teď eh, pracujeme na tom, abychom našli lepší řešení v době, kdy ta situace už není tak explozivní. Oproti tomu, jaká byla okamžitě po krizi. Takže k tomuto tématu se ještě vrátíme. Hlasovat v našem výboru budeme 4. prosince. Pracovali jsme trochu rychleji, než jsme původně plánovali, ale pokud už tady kolegové jsou, tak navrhuji, abychom rovnou přistoupili k bodu číslo 5 na programu jednání, což jsou hospodářské výhody rovnosti mužů a žen v Evropské unii. Zdá se, že ještě na některé kolegy, kteří se chtějí zúčastnit diskuze, čekáme. Není tady ani paní ředitelka Langbach, ale bylo mi řečeno, že je už na cestě, takže na paní Langbach pět minut počkáme. poté začneme rozpravou k bodu číslo 5. Takže pětiminutová přestávka, prosím. <laughs> Uh, Vážení kolegové, budeme tedy pokračovat s bodem číslo 5 na programu jednání. Hospodářské výhody rovnosti mužů a žen v Evropské unii. Já na úvod předám slovo paní Langbach, ředitelce Evropského institutu pro rovnost mužů a žen EIGE. Paní ředitelka nás uvede do situace. Máte slovo, prosím. Děkuji. Je mi velkým potěšením, že mám možnost vystoupit s prezentací ve výboru pro zaměstnanost, což je výbor, který je svou oblastí nejvíce provázán se naší problematikou a realizací potenciálu lidí na pracovním trhu. Než budu hovořit o hospodářských výhodách, tak bych vám chtěla ukázat moderní výzvy, ke kterým dnes dochází v oblasti genderové rovnosti v různých oblastech, podíváme se na to, jak se to dotýká různým způsobem mužů a žen. Pokud jde o nízko kvalifikované osoby a, a jejich vyloučení z pracovního trhu, tady jsem vám chtěla poskytnout některé podkladové informace, které vycházejí e, z našich výzkumů a studií, které jsme provedli. A jak vidíte, tak je velice důležité, když se podíváte na ten sloupeček lidí s nízkou kvalifikací, tak v tomto případě ženy s nízkou kvalifikací čelí velikému riziku dlouhodobé či naprosté nezaměstnanosti, často jsou eh, zcela nepřítomné na pracovním trhu nebo dlouhodobě neaktivní. Za malckého předsednictví jsme zjistili, že jde o 17 žen, 6 milionů žen s nízkou kvalifikací, které čelí nesmírně vysokému riziku dlouhodobé nezaměstnanosti. Jsou to ženy, které vlastně mm, nikdy nepracovaly nebo jsou dlouhodobě nezaměstnané a Stejný problém se týká dvou milionů mužů. Když se teď podíváme na další výzvy, my jsme se zabývali také eh, matkami, které opouštějí trh práce. Eh, dívali jsme se na různé modely rodin. Dnešní rodiny se často proměňují, páry se často rozcházejí, řešíme samozřejmě i problematiku domácího násilí, Zkrátka, eh, situace eh, je taková, že máme velký počet matek eh, či otců samoživitelů a 85 takových rodin jsou ženy, samoživitelky, které mají děti. Tady bych vám k tomu později ukázala slide ale když se teď podíváte na ten poslední diapozitiv, tam vidíte ten obrovský eh, mm, rozdíl. Když máte eh, rodinu s třemi a více dětmi, tak eh, na ně jsou ty dopady nezaměstnanosti největší, čelí také největšímu riziku neaktivních žen. A ten slide rovněž ukazuje, že s každým dalším dítětem to riziko roste, takže dnes máme 55 žen, které mají tři děti a jsou zaměstnané, zbytek těchto žen zaměstnán není. Když jsme provedli další analýzy, tak se ukázalo, že když se na věc podíváte z hlediska eh, hrozby chudoby, tak z těch 55% zaměstnaných žen 44% je ohroženo eh, tím, že budou žít pod hranicí chudoby, pokud partner, manžel či další živitel v rodině přijde o zaměstnání. To znamená, že když plánujeme politiky, je potřeba i tuto věc zvážit, neboť je to faktor velice důležitý. Dále tedy problematika rodičů samoživitelů. Když se podíváte na jednotlivé státy, vidíte tam obrovské rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. Vidíte různou podobu politika podpory pro rodiče samoživitele v jednotlivých členských státech a jaký dopad to na ně má. My jsme provedli analýzu i v jiných studiích a věnovali jsme se eh, tomu, jak důležitá je sociální ochrana v tomto případě. Zejména pokud eh, tito rodiče mají nízkou kvalifikaci, tak čelí mnohem vyššímu riziku, že eh, upadnou do chudoby. Dále jsme zjistili, že mladé ženy a matky e, s malými dětmi jsou nejméně zaměstnanou skupinou v aktivním obyvatelstvu. Také 26 Rodičů samoživitelů, většinou jde o matky samoživitelky, mají e, nejnižší pracovní intenzitu v rodinách. Opět to ukazuje, že pokud e, dojde k nějakému problému, tak pak ta mladá matka ztratí eh, příležitost eh, a okamžitě je před ní obrovské riziko chudoby. Na dalším diapozitivu eh, vidíte rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a my jsme tady provedli analýzu a je to jedno z prvních eh, zjištění eh, v rámci indexu rovnosti eh, mužů a žen, který budeme prezentovat zítra na radě a ukazuje se zde to, jak gender ehm, ovlivňuje další ukazatele, formu rodiny, původ rodiny, vzdělání a tak dále. Vidíte, jak všechny tyto faktory se projevují na trhu práce. Jsou zde lidé, kteří pečují o své děti, či jiné závislé osoby v rodině o starší alespoň hodinu denně. A vidíte eh, opět obrovské rozdíly. V té první skupině jsou rodiče eh, samoživitelé, kde je ta propast opravdu největší. Ukazuje to jak eh, matky, tak eh, otce samoživitele. Vidíte ten obrovský rozdíl mezi nimi, pokud jde o počet hodin neplacené práce. Rovněž svou roli hraje země, kde se lidé narodí. Pokud to jsou lidé, kteří se narodili mimo Evropskou unii, pokud jsou to navíc ještě ženy, tak jim hrozí respektive dvojnásobně eh, častěji pracují o závislé osoby v rodině, ať už jde o starší či děti, což eh, opět ukazuje, že mají velice nízkou šanci najít si pracovní místo. My jsme provedli i další analýzu, která souvisí s pracovním trhem a která je eh, do budoucna velikým rizikem pro pracovní politiky a férovou distribuci eh, příjmu. Dívali jsme se na takzvané eh, feminizované sektory, což je školství, eh, zdravotnictví a sociální služby. Proti tomu byly ty povolání STEM, tedy ta technická povolání. Provedli jsme dva průzkumy a vidíte tam tu křivku, která je u těch feminizovaných sektorů, které jsou nízkohodnocené oproti eh, technickým povoláním a vidíme, že většina v těch eh, eh, nízce placených sektorech zhruba 80 zaměstnanců jsou ženy. A když se podíváte na další studie, tak uvidíte, že muži, to je ta horní křivka, tak sice také v určitém eh, procentu pracují eh, ve školství, zdravotnictví a sociálních službách, eh, ale v roce 2014 to již tak nízké číslo dále pokleslo, pokleslo, takže stále méně mladých mužů má o studium či práci v těchto oborech zájem. A když se podíváte na tu spodní křivku, to je počet dívek či žen v povolání v oblasti školství, zdravotnictví a sociálních služeb. Jejich počet v těchto povoláních se za posledních deset let v podstatě nezměnil. To znamená, že to prostředí je nějakým způsobem nevybízí, aby buď to studovali nebo se věnovali povoláním v oblasti technických oborů. A když se podíváte na věkové kategorie, tak vidíte, že počet mužů v oblasti zdravotnictví, školství a sociálních služeb s věkem klesá. Většina pracujících je v té skupině 60 až 64 let, to znamená, že jsou to lidé, kteří v Brzku odejdou eh, do důchodu, takže počet mužů v těch eh, feminizovaných oborech bude dále klesat. My jsme se také dívali eh, na určité segregované obory, například eh, školství, vzdělávání. Tady vidíte obě, opět velký rozdíl v povoláních. Konkrétně tedy ve školství je pouze 18 eh, zaměstnaných mužů, respektive v studijních oborech studuje pouze 18 chlapců eh, na pedagogických školách, většina studentek jsou ženy. Vstupuje sem také i stereotypní eh, náhled celé společnosti, který mladé muže odrazuje od studia eh, pedagogiky. Přírodní vědy to je jediná oblast, kde se projevuje větší eh, zájem eh, žen a studentek, ale pokud eh, vystudují tento obor, tak nakonec stejně skončí ve školství, v nízkoplacených místech a nikoli v soukromém sektoru, kde jsou platy mnohem vyšší. Pokud jde o IKT, tak je to 79 procent mužů a 21 žen, které tyto obory studují, ale do budoucna je evidentní, že jsou to mm, eh, povolání a místa mm, eh, velice dobře hodnocená. Je to, jsou to obory, kde je velká poptávka po mm, eh, pracovnících a pouze jedna pětina těch studujících v těchto oborech jsou ženy a jedna čtvrtina eh, ženy ve stavebnictví a strojírenství a podobných oborech. Takže teď je třeba se zaměřit na to, jakým způsobem eh, uřídit eh, tato úzká místa a požadavky na schopnosti do budoucna, jak motivovat více mladé ženy, aby se pouštěly do studia těchto oborů. Já bych eh, se teď chtěla zmínit o výhodách, které vyplývají z těchto eh, studií. Vidíme, že ty moderní výzvy jsou obrovské a Evropská eh, unie prohrává. Nedaří se jí dostatečně motivovat ženy a dívky, aby studovali technické obory a naopak mladé muže, aby eh, studovali eh, v oblasti eh, vzdělávání, zdravotnictví a sociální služeb. Je potřeba zajistit lepší mix a také tím pádem lepší šance pro obě pohlaví. My, když jsme připravovali studii o ekonomických výhodách genderové rovnosti, tak jsme eh, použili celou řadu sofistikovaných modelů, mimo jiné model E3ME, e, který eh, vyvinula Cambridgeská ekonometrie a při eh, této analýze jsme se snažili zanalizovat různé politické oblasti, abychom zjistili, a teď už mi tady začala fungovat zase ta prezentace, výborně, takže jsme provedli analýzu různých eh, scénářů, že pokud tedy eh, překleneme ten eh, rozpor mezi těmi technickými maskulinními a feminizovanými sektory, pokud zmírníme rozdíly v těch rozhodovacích profesích, tak jsme hledali nějaký průkazný výsledek, který by prokázal, že když budeme investovat do genderové rovnosti, do rovnováhy mezi pracovním soukromým životem, do zvrácení stereotypů, do všech těchto záležitostí, které už v Evropské unii máme a známe, tak jsme se ptali, jak se to hospodářsky, ekonomicky projeví. A jak vidíte na tomto grafu, Možná nejprve přejdu sem, než se podíváme na ten graf, tak eh, my jsme si jako ten základní scénář stanovili to, jaký je současný vývoj v dnešních společnostech a vzali jsme v úvahu, že cokoliv eh, učiníme, tak nezhorší situaci mužů, jenom se podíváme na to, zda se přiblíží situace mužů a žen, to znamená, zda se ta negativní situace žen zlepší. A analýzy tedy pracovali eh, s různými scénáři. Jedním ze scénářů na základě rozsáhlých eh, údajů, které pocházejí z dřívějších vývojů, z toho jsme vyšli, tak jsme se nejprve podívali na vysokoškolské vzdělání a tam jsou ty obory technické a když eh, zafungují veškerá ehm, opatření v oblasti rovnosti, tak ty eh, rozdíly mezi muži a ženy překleneme. Pokud jde o aktivitu na pracovním trhu, pokud jde o platy a platové rozdíly, tak tam jsme se zaměřili na otázku platových rozdílů. A víte, že teď hodně hovoříme o stárnutí evropské populace, takže eh, jsme zvážili i demografické změny a dívali jsme se na to, jakým způsobem bychom mohli zvýšit eh, plodnost různými podpůrnými opatřeními. A poslední věc, kterou jsme řešili, pokud všechno toto skombinujeme, jak se nám to projeví, jaké přínosy to bude mít. A teď se vrátíme k tomu předchozímu grafu. A jak vidíte, tak jsme použili eh, ty rozsáhlé výpočty ekonometrického modelu a do roku 2050, pokud se nám podaří překlenout všechny ty rozdíly. Pokud budeme aktivně investovat do opatření, tak jak vidíte, HDP na hlavu v rámci celé Evropské unii v průměru vzroste o 9,5 bez jakýchkoliv dalších investic. Jenom pokud budeme pracovat v oblasti genderové rovnosti a v konkrétních číslech bude jednat se o 3,15 bilionu eur. Takže to Toto je e, odděleně scénář 1. Pokud se zaměříme na překlenutí rozdílů v technických e, oborech, já jsem říkala, že to je dnes e, sektor, který do budoucna nabízí obrovskou poptávku po kvalifikacích, po kvalifikovaných pracovnicích a pokud muži budou pokračovat v současném studium a budeme s tím takto počítat i do budoucna. A pokud se nám podaří více zapojit do studia těchto oborů také ženy, mladé dívky, tak to poroste k e, nárůstu pracovních míst o 1,1 milionu. A pokud 70 e, těchto míst získají ženy, tak v tom rychlém scénáři v podstatě bude jenom nepatrný rozdíl oproti pomalému scénáři. Každopádně ty výhody obou dvou scénářů budou obrovské. U toho pomalého scénáře jsme se snažili modelovat to, jak, že by členské státy příliš neinvestovaly. Možná by si vybrali nějakou oblast, kam by investovali um, aktivněji oproti tomu výchozímu scénáři, ale v tom rychlém scénáři jsme uvažovali o tom, že by se uh, zásadním způsobem investovalo do mnoha opatření. A toto už je čtvrtý scénář, kdy jsme si říkali, že kdybychom zlepšili v Evropské unii rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, kdybychom tady překlenuli ty rozdíly mezi muži a ženami, tak jsme počítali do roku 2050 pouze eh, s těmito opatřeními a přesto by se nám podařilo eh, zblížit rozdíly mezi muži a ženami. A pokud jde o plodnost, eh, ženy by cítily větší podporu, ne, neřešily by problémy, které nyní řeší matky samoživitelky, jak jsem říkala, to vysoké riziko chudoby a tak dále. To znamená, všechny faktory předpokládají, že naroste i plodnost. Vidíte to eh, na různých úrovních, v různých členských státech, vždy záleží na současném výchozím stavu. A tady vidíme analýzu indexu, který budeme zveřejňovat eh, zítra, jak už jsem o tom eh, mluvila, kdy uvidíme postavení jednotlivých zemí podle indexu. Tak Tady jsme zvažovali dva scénáře ve dvou časových lhůtách. Seskupili jsme členské státu podle ukazatele, který je rozděluje na devět nejlépe se vedoucích států v oblasti genderové rovnosti, pak je tam ta střední skupina a pak poslední skupina nejméně rozvinutých států v této oblasti. Skupina tři eh, jsou státy, které eh, jsou eh, velice silné pokud jde o otázku genderové rovnosti, takže tam to eh, tam už nebudou muset investovat tolik navíc, protože již nyní do genderové rovnosti investují hodně eh, oproti skupině číslo jedna. A ti eh, z toho vytěží nejvíce, protože tyto státy, kdyby udělali to, co dělá dnes skupina číslo 3 a ještě něco navíc, tak by mohly získat až 12% nárůst HDP do roku 2050. Tyto studie najdete na našich webových stránkách, vše je tam podrobně vysvětleno, včetně toho modelování i související argumentace. Já doufám, že si najdete čas, eh, obeznámíte se s těmito materiály. My jsme vám navíc k dispozici pro další informace, pokud byste je potřebovali. Skutečně jsou to rozsáhlé a průkazné informace dokazující, že genderová rovnost eh, není eh, jenom dílčí částí pracovního trhu, je jeho nezbytnou součástí. Děkuji. Děkuji. Myslím, že toto jsou některá fakta, která stojí za iniciativami komise. Zaměřím na eh, vyváženost eh, práce a eh, osobního života. Nemůžeme zavírat oči, když vidíme tyto reakce, když vidíme ty diskuze, k nimž dochází ohledně iniciativ zaměřených na skloubení pracovního a soukromého života. Samozřejmě, že je zůsta podporujeme a jde nám o to, abychom eh, dosáhli situace, která bude prospěšná pro všechny zúčastněné. Některým členským státům se to daří, jak vidíme. Eh, jsou to státy, které jsou také v EU. Ale co přesně potřebujeme udělat? vzhledem k těmto eh, údajům, když hovoříme s různými eh, skupinami eh, veřejnosti jako politici. Mm, situace je buď velice pozitivní, nebo ta reakce je velice pozitivní nebo negativní a nic uprostřed. A některé ty diskuze jsou dost tvrdé, než kvůli agresivní. To mi dodává hm, pocit, že to ještě bude chtít čas, než uvidíme, že se něco změní. Je pár států v EU, které jdou dobrým směrem, ale je tolik států, které budou muset dlouho bojovat, aby těchto cílů dosáhly. Jakým způsobem argumentujete, když se setkáváte s těmi negativními reakcemi? Ohledně, ano, skloubení profesního a osobního života. Já se takto snažím interpretovat eh, vaše čísla eh, v, v tom obrázku eh, souladu pracovního a osobního života. My v podstatě hovoříme o téže věci, ale z různých pohledů. Takže tam, kde dochází k silné negativní reakci ohledně rozhodování v určitých členských státech a institucích, jak to změnit. Děkuji. Možná, že ze všeho nejdřív eh, bych chtěla říct, že eh, iniciativy zaměřenou na soulad profesního a soukromého života eh, jsou velice důležité a ta negativní reakce může vznikat tím, že lidé chápou tyto věci rozdílnými způsoby. Ale my jsme se tím také zabývali, jsme analyzovali ukazatele, protože jedno z těchto věcí je například, že Eh, muži pracují více pracovních hodin eh, a ženy například v rodinách s více dětmi mm, nepracují tolik eh, hodin, nemají tedy mnoho příležitostí fungovat na pracovním trhu. Na druhé straně dlouhý pracovní den nebo hodně pracovních hodin s velkou intenzitou a, a nemít potom odpočinek večer, nemít příležitost být s rodinou. Já si nemyslím, že se jedná jen o soulad pracovního osobního života, ale i o postoje. A my se snažíme říci, že i e, muži ztrácejí pokud nemohou být se svou eh, rodinou a nemohou takto eh, využívat jiných eh, aspektů života, tak mohou mít jiné problémy, například zdravotní následně ve starším věku, mohou žít kratší dobu. Takže celé to vnímání společnosti je zapotřebí um, angažovat. Jedním z klíčových faktorů samozřejmě je soulad profesního soukromého života a, a a i v souvislosti s mnoha dalšími věcmi potřebujeme tedy uzavřít eh, tyto nebo vymazat tyto rozdíly. Nejen proto, abychom měli více konkurenceschopnou Evropu, ale abychom lépe využívali potenciál žen, které mají vyšší vzdělání, protože my pak eh, Mm, nejsme schopni použít jejich znalosti a jejich vzdělání. Ještě někdo chce předložit otázky naši, našemu hostu paní Blinkevičuté, která je předsedkyní výboru FAM, bude chtít možná něco říci a přišla tedy se spožděním. Ano, ano, já jsem měla spoždění. Mm, Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych se chtěla omluvit eh, paní eh, ředitelce, že se mi nemohla vyslechnout, eh, ale a že jsem přišla pozdě, ale měli jsme už příležitost o tomto diskutovat a já se velice ráda dozvím více o vaší studii. A teď bych navázala na to, co říkala paní předsedkyně ohledně iniciativy zaměřené na soulad profesního soukromého života. Jednou z hlavních iniciativ Evropské komise o které diskutuje parlament, je, jak zlepšit postavení žen na pracovním trhu. Snažíme se tedy najít způsoby, kterými zajistit, že žena se může vrátit na pracovní trh a může pracovat a následně mít vyšší penzi. Takže o tomto diskutujeme v Evropském parlamentu, diskutujeme o tom také e, v členských státech. A já už jsem současnila celé řady debat v Litvě o těchto Eh, tématech. Poměrně často slýchám argumenty typu, že lidé jsou nespokojení s tím, že kromě eh, že eh, mm, muži nemají příležitost jít si další rodičovskou dovolenou. Bude to tedy možné? A ono to vypadá zatím nepřijatelné, takže co můžeme udělat eh, s postoji, eh, s meltáním nastavení lidí. Možná bychom měli více investovat do vzdělávání a začít o tom hovořit už ve školkách a ve školách, abychom vytvořili odlišné postoje. Měli bychom tedy bojovat proti starým stereotypům protože směrnice stačit nebude, i když bude velice dobrá. Ta situaci nezmění. Ta nepřinese dostatek rovnosti do naší společnosti. A rovnost na pracovním trhu je velmi důležitá pro evropskou ekonomiku, pro konkurenceschopnost EU. Co tedy ještě máme udělat, do čeho máme více investovat a kam přesně máme investovat? Úplně s vámi souhlasím, že způsob, kterým se mají, má interpretovat směrnice, anebo jakým se má, mají motivovat lidé, to je velice důležitý nástroj. A jak uvádíte, takováto propagace eh, eh, modelových rolí. To je věc, která se také týká žen, protože ženy někdy věří, že muži by něco nezvládli. A někdy říkají, já bych malé dítě manželovi nedala, protože nevím, jak by to zvládlo, nebo jak by to chtěl dělat. Takže je to i na nás, abychom jim dali více zodpovědnosti. A také často slychám, že eh, rodiny hovoří o těch čtyřech měsících rodičovské eh, dovolené v tom smyslu, že muži by se nepodařilo eh, kompenzovat ztrátu výdělku, protože jsou to často muži, kdo mají obyčejně eh, vyšší mzdu než ženy ale prostě faktem zůstává, že to je vaše rodina. Vy jste se rozhodli, že ji vytvoříte, vy jste se rozhodli, že budete mít děti, takže je to vaše budoucnost a vaše zodpovědnost také. A tímto způsobem, pokud se to rozhodnete, se také lépe cítíte. Tímto způsobem můžeme předávat toto to sdělení. Eh, také média nebo určité diskuze eh, v médiích by mohly tomu pomoci. Zejména, aby si to mladí muži eh, uvědomili, o co všechno mohou přijít. Děkuji vám mnohokrát, že jste mezi nás přišla. Jsem si jistá, že mezi nás se vrátíte. Děkujeme za vaše odpovědi. A e, soulad profesního soukromého života bude jedním z tématem, které nás bude doprovázet i v budoucnosti. E, chceme vidět jeho výsledky. Další zasedání výbora se bude konat 16.10. ve 3 odpoledne do 18.30 a 19. října začneme v 9 ráno do 12.30, do oběda. A po těchto slovech bych vám ještě chtěla připomenout, že nás dnes odpoledne čeká společné slyšení mezi výborem Kult a EMPL o e, Evropských sborech Solidarity, což je důležité téma pro oba výbory. A pohled výboru EMPL je nesmírně důležitý. abychom nevytvořili eh, eh, takový mm, pracovní trh, který nebude dost dobrý pro mladé lidi. To se tedy týká těchto eh, sborů Solidarity. A my chceme se podrobně podívat na to, jakým způsobem toto zorganizovat, abychom přešli sociálnímu dumpingu. Bude se konat toto zasedání v budově ASP E, e A1G3 a začneme odpoledne ve 3 hodiny. Ráda vás tam uvítám a Ještě jednou vám děkuji za návštěvu v našem výboru a tímto končím zasedání.